Uh, Hezké odpoledne, dámy a pánové. Omlouvám se za to, že začínáme trochu později. Jak vidíte, mám na sebe je tu irskou předsednickou kravatu. Důvod, proč jsem přišel později, že jsem byl právě na oficiálním obědě, kde bylo všech 27 zástupců Eh, majících na starosti vnitřní trh a ta diskuze byla opravdu velmi napínavá a živá. Pan Šmeta bohužel se necítí dobře, ačkoliv chtěl dorazit, tak nemohl. A my jsme ho rozhodně nechtěli zvedat eh, z postele. Každopádně máme zde generálního Eh, ředitele z jeho eh, direktorátu. Jsme tedy rádi, že si mohl udělat čas na náš výbor a pana komisaře zastoupit. My jsme právě mluvili o tom, co nám chce říct. Já jsem navrhl něco, co by nám všem mohlo v diskuzi pomít, pomoci. Za prvé, Nejprve budeme hovořit o e, clu, o jednotném celním kodexu, o jeho modernizaci. E, k tomu budeme mít některé otázky a potom, budeme, e, potom si vyslechneme příspěvek k těm obecnějším otázkám souvisejících s touto problematikou. Jestliže s tímto můžeme takhle souhlasit, tak budeme pokračovat. Čas máme do 15 hodin pardon, do 16 hodin samozřejmě, říká předseda. Já mám stále ještě eh, ostrovní čas. Takže do 16 hodin máme čas. Moc krát děkuji. Děkuji za pozvání do tohoto výboru. Dneska, když jsem byl na letišti, tak mi právě pan komisař zavolal, že bych ho měl zde dnes nahradit a měl bych já jsem původně ovšem měl být v německém Bundestagu a hovořit o eh, daňových unicích. Věřte mi tedy, že opravdu jsem rád, že mohu být zde s vámi a mluvit o clu. Ze všeho mi, nejdříve mi ovšem dovolte, abych vám celého srdce poděkoval za zcela vážný a konstruktivní přístup tohoto výboru a parlamentu k tématice eh, celního kodexu. Také na radě existuje velké odhodlání tento projekt dotáhnout do konce. Pokud mi dovolíte, rád bych vám ukázal jenom takové krátké video, abyste věděli, o čem ve skutečnosti mluvíte, nebo o čem mluvíme. Posléze se totiž pustíme do těch technických záležitostí, ale o čem ve skutečnosti e, zde hovoříme, ukážu vám krátké video, které to ilustruje. Doufám, že se nám to podaří spustit. Thank you. To je asi poprvé, co nám komisař ukazuje video. E, to je opravdu velmi působivé, ale já to ve skutečnosti nepouštím, říká pan komisař. Na to tady máme techniky. Thank you. Uh, Děkuji. Myslím si, že je to eh, stručné, ale přesto velmi působivé. Je tedy patrné, o co v celní unii ve skutečnosti jde. Snažíme se, aby život našich občanů byl bezpečný a pokud možno nebyl ničím znepříjemňován. Já mám před sebou opravdu poměrně eh, široké spektrum bodů, které bych měl který bych se měl dotknout a začnu právě s aktualizací legislativy v oblasti cla. Posléze se budu zabývat těmi dlouhodobějšími výhledy a také stručně řeknu něco k DPH. To sice není něco, co vás přímo zajímá, nicméně to může mít přímý dopad na hospodářství, což je něco, co IMKO určitě zajímá. Dovolte mi, abych vám ještě jednou všem poděkoval za to, že jste mě zde pozvali a chtěl bych vám také poděkovat za práci, kterou jste odvedli na těchto legislativních eh, věcech. Bylo to opravdu velmi konstruktivní. Neustále musíme mít na paměti, o co nám jde. Ve skutečnosti vytváříme pravidla pro veškeré celní orgány v 27 v, budoucnu, v, brzké, v blízké budoucnosti 28 členských státech. Tato pravidla by měla být aplikována uniformně, tedy stejně ve všech státech, aby opravdu všichni dovozci se museli vypořádat se stejnými pravidly. Tato pravidla tedy opravdu musí být aplikována všude stejným způsobem. Musíme tedy přispět tímto k dobrému fungování vnitřního trhu a také musíme zjednodušit a zlepšit eh, externí eh, vnější obchod. Zároveň s tím ovšem musíme zlepšit eh, bezpečnost našich občanů a spotřebitelů. Asi nikoho nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme s tímto začali již v roce 2008. Tehdy jsme spustili modernizaci eh, celních pravidel, protože v rámci integrace jedním z prvních výdobytků právě eh, byla celní unie. Tím jsme se tak trochu dostali na tu pomyslnou mapu. Následovalo hodnocení a loni jsme spustili externí hodnocení, které vyplývá zejména z vni- připomínek e, třetích stran, tedy obchodníků, e, dovozců, ale také celních orgánů. My nyní dotahujeme toto hodnocení do konce. Během letošního roku již bychom měli mít závěrečnou zprávu, na základě které bychom chtěli revidovat e, fungování a pravidla pro celní unii. Zabýváme se tedy také velmi intenzivně tím, jak vnímají celní unii eh, třetí strany a uživatelé. Za třetí musíme udělat revizi, tedy takzvaný recast toho celního kodexu. Komise na toto klade velký důraz. Komisař Eh, na mě velmi tlačí, já tlačím na své spolupracovníky a ty tlačí zase na své pracovníky. Je nám totiž všem jasné, že nemáme příliš času na zbyt. Termín pro dokončení je ještě předtím, než MCC vstoupí v platnost. Proč? Protože potřebujeme včas schválit UCC, Faktem je, že podle zprávy ze včerejšího trialogu jsme na dobré cestě. Trialog je velmi pozitivní a konstruktivní. A i za to bych vám chtěl všem poděkovat. Děkuji tedy, že pracujete také velmi těsně se zástupci rady což vede k tomu, že můžeme použít právě těch pravidel zmocnění komise podle eh, Lisabonské smlouvy. Je to tedy něco eh, pro nás, pro všechny poměrně nové. Jinými slovy, v tomto případě se nejedná čistě o celní záležitost, ale také o institucionální záležitost v rámci eh, těchto jednání. Jsme nicméně přesvědčeni o tom, že během eh, trialogu v Dubnu budeme schopni dosáhnout schody mezi těmito dvěma institucemi a budeme tedy schopni sklidit to eh, ovoce, které jsme zaseli. Víme, že na této legislativě pracují dvě legislativní tělesa, víme, že ta práce není vůbec jednoduchá, víme také, že je to velmi důležité. A já vám mohu opět nabídnout ty nejlepší služby, které naše eh, ředitelství má k dispozici, zejména v těch technických otázkách. Také vím, že si děláte obavy ohledně načasování a časového harmonogramu, zda to tedy stihneme. To se samozřejmě týká také rady a e, pana komisaře. Já vás mohu ujistit, že nepřipustíme, aby došlo k právnímu váku. Ačkoliv v těch věcných otázkách se možná shodneme až v dubnu, to znamená, nebude možná dostatek času na to, abychom to všechno stihli e, prohnat tím legislativním procesem proto hledáme alternativní řešení v komisi, abychom zabránili tomu, aby byl byť jen hodina nebo jeden jediný den právního vákua. Ale ještě teď je nám patrné, že musíme podniknout kroky v tom smyslu, abychom za A neměli žádné právní vákuum a za B udělali všechny kroky pro to, abychom legislativu, na které se dohodneme, schválili včas. Proto velmi bedlivě nasloucháme vašim obavám a obavám dovozců a vývozců, protože oni se bojí, že nebudou přesně vědět, jaká pravidla se na ně vztahují. My vám můžeme slíbit, že do příštího trialogu již budeme mít odpověď na to, jakým způsobem toto potenciální přechodné období bude pokryto. Nicméně nenecháme se eh, nenecháme odvést naši pozornost od toho, abychom právě UCC dokončili co nejdříve. Myslíme, že ta otázka zmocnění je velmi citlivá a doufám, že se nám podaří dosáhnout toho, že z toho pokusného králíka se staneme opravdovými průkopníky v této eh, interinstitucionální záležitosti. Dovolte mi, abych řekl ještě několik věcí k tomu, eh, na čem v současné chvíli aktuálně pracujeme. Zabýváme se účinným prováděním a prosazováním práva duševního vlastnictví přímo na hranicích. Víme, že stávající návrh se stane brze realitou a proto připravujeme ten prováděcí akt. Aktualizujeme veškeré databáze na hranicích, které slouží k tomu, aby celníci mohli i eh, aktuálně do této databáze nahlázet, nahla, nahlížet a eventuálně zabavit padělané zboží. Ale je to také důležité pro držitele a vlastníky duševních práv, aby věděli, co musí poskytnout za informace a dokumenty, aby celníci mohli aktivně na hranici zakročit. S těmito věcmi se začne již příští rok. To je tedy období provádění. V současné chvíli také připravujeme půdu pro implementaci nového akčního plánu pro boj proti porušování duševního vlastnictví. Dalším velmi důležitým bodem na našem programu je dohled nad trhem. Já mám na starosti v DG Enterprise, eh, nebo měl jsem na, eh, v DG Enterprise přesně toto téma eh, na starosti a nyní mohu s tímto tématem pokračovat v novém ředitelství, tedy v nové své pozici. Jinými slovy, opravdu ten dohled nad trhem je něco, co se mě drží. Jak ten kodex, tak ten dohled nad trhem nám musí umožnit, aby celníci mohli dobře kontrolovat veškeré zboží, které se dostává do Evropské unie. Úzce spolupracujeme se všemi aktéry, kteří jsou do eh, tohoto procesu zapojeni. Víme také, že se můžeme spolehnout na vaši podporu při zpracovávání těchto návrhů, které komise přednedávnem předložila v parlamentu. Jedná se tedy o zbližování národních režimů v oblasti eh, cla, ale důležité je také zapracovat na oblasti sankcí. Víme totiž, že to, co je v jednom státě v současné chvíli tolerováno, může být v jiném státě postihováno dokonce podle, eh, v jiném státě to dokonce musí, může být postihnuto podle trestního práva, což je něco neudržitelného. Takováto situace je neudržitelná. Jsme si tedy vědomi toho, že členské státy budou velmi alergicky vnímat snahu komise eh, vstupovat do trestního práva. Nicméně dopady chování při porušování eh, celních pravidel musí být ve všech členských státech identické. Proto předkládáme tento legislativní rámec, který vyplývá z posouzení dopadů. Posouzení dopadů to je opravdu spoustu práce. Pracují na tom také právníci, kteří musí mít představu o tom, co ve skutečnosti eh, zpracovávají. A v neposlední řadě bych ještě chtěl říci, že je důležité zajistit financování, vybavení celních orgánů. Vím, že v parlamentu padl návrh, aby se program eh, CLO 2020 mohl použít také na financování vybavení, zejména v zemích, které eh, takovéto eh, vybavení nejvíce potřebují. Já si vážím toho, že nás tomto hledi, z tohoto hlediska podpořujete, nicméně program eh, celo 2020 eh, by na toto použít být neměl. Měli bychom na to používat eh, regionální fondy a My jsme již oslovili naše kolegy v komisi a říkali, ano, my jsme připraveni tento návrh podpořit. Jestliže tedy ten program CEL 2020 může být schválen rovněž rychlejším způsobem, potom bude součástí toho velkého celního balíčku, ze kterého bude možné pokrývat okamžité potřeby. Já myslím, že pro tuto chvíli je to všechno a budu jsem připraven samozřejmě odpovědět na eh, související otázky. Na otázky máme asi 10 minut a pak se budeme zabývat těmi dalšími aspekty. Pan Baldessari, eh, zpravodaj tady je, uvidíme, zda se bude chtět později vyjádřit. Pan Šváb, paní Gepardová se hlásí, paní Vajla. Pan Šváb, paní Vajla. Poté tedy začneme, začneme otázky. Děkuji za vaši prezentaci. Samozřejmě eh, bychom chtěli také pozdravit pana komisaře. Vyzvě, vyřiďte naše srdečné pozdravy. Tam byl v tom vašem filmu kousek budoucnosti. Tak to vidíme budoucnost. Já si myslím, že musíme zdůraznit, že tak daleko ještě nejsme neboť vy tady hovoříte o té unii eh, 2020. Samozřejmě potřebujeme jedna, jednotnou celní unii. My sdílíme tento názor a chtěli bychom se zeptat, co udělá komise pro to, aby přesvědčila členské státy o tom, co se tady píše, že je to správné, aby členské státy se touto cestou začaly ubírat. Bohužel naše eh, zpravodajka není přítomná, přesto bych chtěl odpovědět na to, jak hovoříte o těch návrzích, o snaze vytvořit určitý můstek mezi současným systémem a budoucím systémem. To bychom velice uvítali. Váš optimismus, jak mi řekla paní Grip, je opravdu Eh, velice ambiciozní. Vy si myslíte, že bychom možná to mohli stihnout do dubna, ale naším přáním by bylo, abychom tedy mohli v květnu získat určitý termín, abychom mohli získat eh, tento kodex už někdy v červnu. Rada a parlament se liší na jednom místě a to se týká pravidel původu. Chtěl bych se přimluvit za to, abyste podpořil stanovisko parlamentu, protože si myslím, že při všech těžkostech, které máme, které se týkají těch prováděcích aktů, tak by pro nás bylo snažší omezit se na tato pravidla a nepřesahovat rámec těchto pravidel. Děkuji vám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 Nechci hovořit za naši stínovou zpravodajku, ale chci říct něco jiného. Chci vám poděkovat za to velice zajímavé srovnání, když jsme vlastně přešli z toho pokusného králíka eh, k průkopníkům, ale já si myslím, že chci hovořit nejenom o celním kodexu, ale o něčem, co jsme se dozvěděli v paralelním výboru včera. Zvláštní výbor krajem zasedal a Někteří kolegové, nikoli z komise, ale někteří odborníci z kontroly trhu a z oblasti cel tam velice plasticky vysvětlili, že kontrola trhu eh, pro importované zboží, speciálně pro nedovolené zboží, jsou to tedy produkty White Love, například eh, slonovina nebo lví kůže a podobně. To se téměř nekontroluje. To by bylo tedy v Evropě, ale v Africe došlo k x zatčením a žalobán, ale v Evropské unii zatím k tomu žádné odsou, k žádnému odsouzení téměř nedošlo. Viděli jsme o tom také film, jak se vlastně dováží z skrytým způsobem slonovina do Evropy, samozřejmě i do Ázie, do Japonska a podobně. A bylo řečeno, že je to pátá největší výrobní oblast pro pašování po drogách a po dalším zboží. Jsou to tedy produkty eh, divokých, získané z divokých zvířat. Moje otázka, pokud jste tedy příslušní i pro kontrolu trhu, můžete eh, potvrdit, že v Evropě se jednalo velice laxně, pokud jde o tyto zakázané produkty. Není to jenom obrovská škoda pro rozvojové země, ale také to v zásadě nepřináší žádnou přidanou hodnotu v Evropě. Prakticky je to pouze kriminální delikt. Právě včera odpoledne jsem se dozvěděla, jak se to realizuje, jak se to pašuje z Afriky do Evropy, tak k tomu bych ráda slyšela váš názor. Uh, Mr. Nyní pan Baldassare. Sì, grazie Presidente. Prima di tutto vorrei esprimere, come dire... Děkuji. Já jsem chtěl nejprve říci, že mm, jsem velice rád zhlédl video, které bylo promítnuto. Podporuje to naši představivost. Před několika měsíci jsme ve výboru přijali nařízení, které se týká eh, celního akčního programu na období 2014 až 2020. Hlavní priority stanovené v rámci zmiňovaného programu jsou boj proti podvodům, rozšiřování technických kapacit a také nový náhled nové zabývání se rozpočtem, tak, abychom mohli pokrýt eh, administrativní náklady. Já mám pocit, že práce se v radě vyvíjí pozitivně a provedl jsem také předběžnou, delega- předběžnou analýzu textu. Myslím si, že nyní jsme dospěli do fáze, kdy už můžeme začít vyjednávat mezi institucemi a jsem si jist, eh, že se podaří dosáhnout dohody během prvního čtení. Využij příležitosti, že vás tady máme a položím otázku. Na základě vašich zkušeností a znalostí, domníváte se, že byste mohl několik aspektů objasnit, tak abychom byli co nejlépe eh, připraveni na přicházející trialog. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Pani Tun. Um, bardzo děkuji. Um, ostatnio jesteśmy zagłębieni. Děkuji, pane předsedo. My jsme nedávno projednávali evropský rozpočet. A to se také odráží v našem usnesení. Hodně se hovoří o tom, že Evropská unie potřebuje vlastní zdroje. Jedna z věcí, které se projednávala zde na výboru, byla daň z finančních transakcí. A mne by zajímalo, jaká je situace v souvislosti s touto daní FTT. Je ochotno spolupracovat eh, stále pouze 11 eh, členských států a co tomu říkají banky? Jaká je situace? Děkuji. Děkuji. Hans by se mohl vyjádřit k těmto otázkám, prosím. Vyslechneme si to. A na konci poté zbyde možná ještě několik minut na další otázky. Prosím. Ano, dobře, děkuji. Paní, eh, pane Šváb. Optimismus Doufám tedy, že můj optimismus není neodůvodnění. Byl jsem pozitivně překvapen tou rychlostí, s kterou se velice komplexní a z části také politicky citlivé otázky řešily na technické úrovni. Především otázky, které jsou potřebné pro celní zprávu a s jakou rychlostí se obě instituce přiblížily vzájemně se svými názory. To na mě udělalo velký dojem a já si myslím, že je to to nejlepší, co můžeme pro celní unii udělat a já si myslím, že dosáhneme jednoty a doufám, že velice rychle dojdeme k uspokojivému výsledku. My se pokoušíme konstruovat to překlenutí tak, abychom to udělali tak, aby to bylo dostatečné pro pečlivou, eh, pečlivé závěry závěry. Druhá otázka. Tady se hovoří o exportu, pokud se nemýlím. My nemáme v úmysl tady zasahovat. Mohu vás tedy uklidnit. Já vím, že eh, se tady hovoří o tomto problému jako o lochneské příšeře. Tu máme pořád na mysli, ale zatím se kvůli tomu nerozčilujeme. Pani Weiler, já sdílím vaše obavy, které se týkají kontroly trhu, eh, ale my právě se snažíme společně s kolegy, které se zabývají trem eh, a v, ko, cením kodexem nalézt takovýto systém. Potřebujeme masivní podporu parlamentu. V členských státech existuje tendence že nejsou tedy ty úřady pro kontrolu trhu dostatečně vybaveny. Jedinou kontrolu, eh, jediné bankovní kontrola, ta má teď určité výhody, ale ostatní zařízení pro kontrolu trhu trpí chronickou nevybaveností a nedostatkem prostředků a my nesmíme zapomínat, že celní úřady musí bojovat vlastně s stále rostoucím přílivem zboží a kontrola je čím dál tím těžší. Proto se také pokoušíme zavést takový systém, který nám to ulehčí. K vaší druhé otázce která se týkala dovozu zakázaných produktů nebo eh, produktů zvířecího původu, eh, my víme, že tady je eh, Washingtonská dohoda o ochraně. Eh, ta eh, všechny ty důsledky, které tady vidíme, jsou tedy důsledky na těch národních úrovních, jak se tady hovořilo, o tom ty musí sledovat příslušná justice jednotlivých států a není v moci celníků, aby porušování práva bylo stíháno. Celníci se zaměstnávají tím, že ty ilegálně importované produkty zabavují a pachatelé nebo ti, kteří se pokusili toto zboží importovat, eh, jsou potom předáváni příslušným úřadům. Ale to samozřejmě ukazuje celou tu složitost, kterou jsem zmínil před chvilkou. Jedná se tady o ty sankce, jedná se o harmonizaci, nesmíme tady mít žádný forum shopping. Eh, Nelze, aby například slonovina nebo jiné chráněné materiály byly dováženy tímto způsobem do Evropy. My bereme tuto žádost velice vážně, ale samozřejmě jsme zde konfrontováni také s aktivitou, která je z části tak atypicky organizována, takže odhalování je velice obtížné. Momentálně vám nemohu dát žádný, žádné srovnání, jak velká je aktivita tady v Evropě v porovnání s ostatními kontinenty nebo zeměmi v tomto smyslu, ale pokusím se získat informace a zašlu vám je. Pane Baldassari, jsem velice rád, že říkáte, že práce postoupily ku předu a že jste nyní připraveni k dialogu. To slyším velice rád. Musím ale říci, že zatím nejsem schopen um, uvést konkrétní podrobnosti nebo sporné části. Pro komisi máme dva typy priorit, nebo dvě různé priority. Jednak Jde o to, aby celní služby v rámci EU fungovaly a za druhé chceme vytvořit e, prostředí IT, které umožní praktickou implementaci e, celních předpisů. To jsou dva hlavní cíle, které máme. My jsme si totiž stanovili velice ambiciozní plán, který se týká právě té dimenze IT a to je podle mého názoru ta nejdůležitější priorita, kterou jsme si stanovili. paní Thun Tonstein, vlastní zdroje a daň FTT. V současné době se o této otázce vyjednává mezi těmi členskými státy, které jsou ochotny um, účastnit se této posílené spolupráce a zatím je těch členských států stále jedenáct. Někdo další se k této skupince zatím nepřidal. Ovšem není vyloučeno, že k tomu možná v budoucnu dojde. Ještě jednou ale opakuji, že jsme pouze na začátku celého procesu. Komise totiž nedávno předložila teprve nový návrh a členské státy se jim nyní, nad ním nyní sedí a přemýšlejí. Chcete, se, chcete pokračovat? Ano, dobře. Já bych nyní postupoval rád následovně. Rád bych se vyjádřil k dlouhodobějším perspektivám, k tomu, čím se my i vy budeme eh, v oblasti cel zabývat v budoucnu. První věc. Chceme eh, vytvořit posílené řízení rizik a eh, dohled nad dodavatelským řetězcem. To je velice důležité. My jsme vydali sdělení o řízení rizik a v současné době se snažíme identifikovat nedostatky v členských státech a poté na ně budeme reagovat. Byli bychom velice rádi, kdyby um, se IMCO k této otázce vyjádřilo, kdybyste to uvítali. V rámci této bezpečnosti je několik různých věcí. Například eh, letecká přeprava nákladu a tady vás musím informovat, že byl zahájen pilotní projekt, budeme spolupracovat se Spojenými státy v této otázce a s různými leteckými společnostmi. S expresními přepravci. Eh, tento projekt byl ukončen koncem roku a my se nyní zabýváme jeho výsledky tak, abychom se na to mohli poté zaměřit, abychom měli k dispozici nutné údaje, a to předtím, než se zboží naloží do letadel. V této souvislosti velice úzce spolupracujeme také s majiteli letadel. Ti totiž také nemají zájem na tom, aby například letadlo nad eh, oceánem vybuchlo. Druhá otázka. Jde o to, jak nakládat se zeměmi, eh, od kterých, nebo ze kterých eh, pochází náklad. Zabýváme se zeměmi, které můžeme potvrdit nebo uznat jako eh, bezpečné partnery se Spojenými státy. Například můžeme podepsat dohodu v tom smyslu, že jsou naším uznávaným partnerem a také se zabýváme výměnou údajů a dokonce i nástrojem IT, který nyní eh, Amerika i Evropská unie používá jako standard pro výměnu informací i se zbytkem světa v souvislosti leteckého nákladu. Dále máme spolu, nebo spolupracujeme s zeměmi na východě, konkrétně s Ruskem, Moldavskem a Ukrajinou. Snažíme se věnovat této otázce bezpečnosti s těmito zeměmi a jde nám zvláště o vytvoření bezpečných um, tras. Také chceme řídit eh, společně rizika, bojovat proti podvodům chceme, aby i zde platila modernizovaná celní pravidla. Jistě víte, že mnohé země trpí eh, dlouhými frontami eh, nákladních vozidel, protože musí být procleny této souvislosti čelíme také jednomu konkrétnímu eh, citlivému problému. Snažíme se dosáhnout dohody s Ruskem, to se částečně komplikuje a Rusko nám potom říká, my nejsme pouze Ruskem, máme celní unii s Běloruskem a Kazachstánem. A existuje tedy jistá neochota vstoupit do formálních vztahů s celou celní unii. Tím pádem se otázka komplikuje Ruská strana s námi tak trochu hraje ping-pong. Protože jednak tady máme, nebo jednak hrají za ruské, za ruskou celní zprávu, nebo za celou celní unii podle toho, co se jim hodí. Každopádně obecně s e, sousedy na východě se snažíme vyřešit tuto otázku um, zrychlení efekt, a zefektivnění dopravy a proclení s Čínou. Také vyjednáváme. Podařilo se dosáhnout pokroku v eh, celní otázce, v IT a zabezpečení dodavatelského řetězce. Toto je konkrétní program, který se snažíme s Čínou vytvářet a snažíme se dosáhnout pokroku. Z dlouhodobého hlediska celkové řízení celní unie je samozřejmě také otázka, kterou se zabýváme. My máme celní unii která byla založena nebo vytvořena v 50. letech. Poté to plně začalo fungovat v 60. letech. Od té doby se ovšem ale jednak zvýšil počet členů celní unie a kromě toho se také obe, obecně a od základu změnilo obchodování. Nyní máme situaci, kdy je členy 27, brzy to bude 28 členů, které mají různé celní orgány, to znamená, že dochází částečně ke ztrátě efektivity. V současné době se zabýváme hodnocením. Vytvořili jsme první sdělení, které bylo představeno. Dostali jsme od rady reakce, stejně také eh, od ekonomického nebo hospodářského a sociálního výboru a já bych byl velice rád, kdyby se k tomu i parlament mohl vyjádřit. Je to totiž otázka, kde, alespoň si myslím, se na nás obracejí zúčastněné strany a já říkám, hovořte ale s poslanci, protože ti mnohem lépe ví, jak postupovat, takže rád bych, kdyby k něčemu takovému došlo. To bylo tedy v souvislosti s celní unii a nyní ještě stručně k DPH. Eh, Jistě víte, že nyní se obecně pracuje na systému DPH. A kromě toho některé konkrétní aspekty jsou dokonce ještě naléhavější povahy. Já bych se nyní rád eh, zaměřil na otázku sazby DPH a také otázku jednotných kontaktních míst. To je zvláště velice důležité pro malé a střední podniky. Pokud je o sazby, jde o to, že Stále naléhavější je rozvoj digitálního vnitřního trhu. Protože seznamy výrobků, které jsou způsobilé pro sníženou sazbu DPH, tedy až budou vytvořeny takové seznamy, například se to týká elektronických knih. Na takové seznamy mohou eh, spadat například tištěné produkty s kulturním obsahem, ať už ten kulturní obsah bude jakýkoliv. Jde o to ale, že eh, Kindle nebo jiné čtečky nejsou tištěným materiálem, to znamená, že se považují za poskytované služby a tím pádem eh, jsou předmětem nebo spadají pod eh, plnou sazbu. A my si myslíme, že to není úplně nejideálnější řešení. My bychom chtěli, aby situace byla taková, kdy věci, které eh, spotřebitelům slouží ke stejnému účelu, byly také posuzovány stejně. Nicméně Ehm, až to budeme řešit, budeme se muset zabývat touto otázkou, co tam bude spadat a co tam nebude spadat. A my bychom tam právě chtěli eh, začlenit tuto zásadu, to znamená věci, které slouží spotřebitelům ke stejnému účelu, by měly být posuzovány stejně. Tady se snažíme zohlednit eh, vývoj technologií, protože mohou vznikat případně i další podobné problémy v budoucnu. Zatím ještě nevíme, o co se jedná, ale možná, že v budoucnu něco takového vznikne a bude to představovat na trhu velký podíl. Toto je tedy návrh, který připravujeme, měl by být k dispozici koncem tohoto roku, to znamená, že ji dostanete předtím, než proběhnou volby. A přeji vám v této souvislosti hodně štěstí. Další věc, jednotné kontaktní místo pro DPH. Až se dostaneme do situace, kdy se bude DPH vybírat a nechceme, aby Malé podniky měli komplikovaný systém um, podávání přiznání k DPH. Chceme, aby to bylo možné provést v rámci jednotné, jednotného kontaktního místa. Zatím um, situace probíhá tak, jak má. 1. ledna 2015 by to již mělo být v provozu a prozatím jsme zaznamenali, že i členské státy se zavázaly k vyčlenění značných finančních prostředků na rozvoj této sítě eh, kontaktních míst. Asi bude ještě obtížné přesvědčit malé podniky všech eh, všechny malé střední podniky v Evropě, že z toho budou mít nějaký přínos. To jsou tedy aspekty, ke kterým jsem se chtěl zmínit, které se týkají této otázky. Děkuji. Já vím, že zejména nižší daňová sazba pro e-booky je pro celou řadu eh, zde přítomných velmi zajímavá. Eh, chtěl bych se ale v tuto chvíli zeptat, zda chce někdo reagovat buď to na to jednotné kontaktní místo, nebo na nižší DPH pro e-knihy, elektronické knihy. Prosím, paní Veller. Bych pouze poukázat na to, že určitě nejenom Německo, ale i jiné členské státy nemají absolutně koherentní systém, který by se týkal snížené či nesnížené DPH. Víte, že se jedná o řezané květiny, tam je to snížená sazba a věnce utěchne. Také například, eh, pokud jde o plínky, tak to není snížená sazba. Eh, to tedy není vůbec koherentní. Takže bylo by dobré, kdybychom se zamysleli nad novým systémem, aby to udělali také členské státy. Já vím, že se v Německu stále diskutuje o tom, že se to udělá, ale prosím vás, dejte pozor, aby se neřeklo, z Bruselu přichází to špatné, tedy zvýšené DPH a tam, kde tedy z důvodu spotřeby se sazba sníží, tak to si udělá samotný členský stát. Musí to být opravdu koherentní diskuze, která je velice důležitá. A za druhé, vy jste neřekl nic o podvodech, které se týkají DPH, které samozřejmě eh, v Evropě způsobují velmi zlou krev a členské státy se musí trošku více angažovat, aby mohli tento problém eh, odstraňovat. Co můžeme udělat? Jak tedy můžeme tyto podvody v rámci DPH nějakým způsobem utlumit? Další otázky? Jestliže nikoliv, prosím, Venci. Um, ja, Frau Welle, wenn Deutschland ein nicht kohärent... Jestliže Německo nemá koherentní systém při aplikaci snížené sazby DPH, tak proto jsou dva důvody. Za prvé, katalog služeb nebo zboží, které spadají do snížené sazby, byly jedno, eh, byl jednohlasně kdysi schválen všemi členskými státy. A tento katalog sám o sobě obsahuje jisté nekonsistentnosti. A v neposlední řadě nereflektuje tedy eh, do detailu potřeby spotřebitelů. Za druhé, nikdo členské státy nenutí k tomu, aby používali sníženou sazbu. A ten seznam služeb, které spadají do nižší sazby, jako například eh, pohostinství a hotelové služby, tak eh, to jsou věci, které jsou řízeny na vnitrostátní úrovni. Proto se musíte obrátit na německého zákonodárce, který by se mohl dostat k vyšší míře koherentnosti. I my se snažíme rozdílné sazby převést na systém, který bude racionálnější. Na druhou stranu vždycky, když budou odlišné sazby, budou také překvapivé a nežádoucí efekty. Vím, že například ve Francii se to týkalo majitelů eh, jezdeckých koní, kteří nám říkali, že je opravdu nespravedlné, aby nyní na ně byla uvalena plná nebo výše DPH. A na druhou stranu potom skandálu s eh, koňským masem v potravinách víme, že potraviny zrovna spadají do snížené sazby DPH. Každopádně volba zboží či služeb, které spadají do snížené sazby, spadá do kompetence členských států, ale musí být tyto eh, produkty voleny pouze z kategorií, které jsou eh, dohodnuty na úrovni společenství. Je tedy patrné, že ten seznam je velmi neflexibilní a my se nyní snažíme tím definitivním systémem DPH tuto problematiku řešit. Děkuji. Děkuji, eh, děkuji Heinze, že jsi k nám přišel. Určitě to byla velmi užitečná, velmi živá diskuze. Eh, jsme rádi, že máme teď přehled o vašich plánech a určitě nám také pomohlo, eh, že vidíme, jakou vizi máte pro dlouhodobou situaci v oblasti celní unie a celního kodexu. Ten film je velmi užitečný, protože si myslím, že tento film můžeme používat určitě i v dalších propagačních kampaních. Předpokládám, že je to na YouTube. Pokud jde o DPH a jednotné kontaktní místo pro DPH, to je určitě pro malé a střední podniky klíčové, je to určitě také klíčové pro zboží, se kterým se obchaduje online a nepochybuji o tom, že se setkáme v té či oné pracovní skupině a budeme o těchto věcech diskutovat. Prosím, popřejte eh, panu komisařovi brzké ozdravení. A ještě jednou tedy moc krát děkuji, že jste k nám přišel a budu se těšit na další spolupráci. Toto video je k dispozici ve 23 jazycích. So, uh, colleagues, ladies and gentlemen, we're now moving... Kolegyně, kolegové, dostáváme se k dalšímu tématu, k dalšímu bodu na programu. To jsou kompromisní návrhy ke zprávě pana Vincenta Miguela Garces Ramona. Jedná se o nový program evropské spotřebitelské politiky. Je tady pan Mendes, vy jste za pana Rošvora ještě nikoliv. Paní Ryle tady je, já tady jsem také a pan transferist tady není. Já bych se chtěl tímto omluvit výboru, protože v půl páté mám setkání s panem Rampujem, předsedou Evropské rady, o tom, jak integrovat za eh, tématiku vnitřního trhu do práce Evropské rady. Myslím si, že je to tedy důležitá příležitost, kterou bychom neměli propásnout. Myslím, že také chce pan Rompuy, aby eh, se v Evropské radě více pracovalo na otázce digitální ekonomiky, což je moje specialita, protože je určitě dobré, že tam budu. Od eh, čty, tři čtvrtě na eh, pět předám předsednictví své kolegyni, eh, dám jí tedy předsednictví okamžitě, já se ujmu role stínového zpravedoje pro otázku spotřebitel z evropské spotřebitelské politiky. S paní Valerovou se tedy vyměníme eh, místo a pan Gassi Ramon má slovo. Prosím. Gracias, presidente. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Práce na politice, na nové politice ochrany spotřebitelů postoupily. Je to taková obtížná situace, je to těžký porod, ale je to nutné. A doufáme, že výsledek potom bude výborný. Já bych eh, nejprve chtěl poděkovat eh, stínovým zpravodajcům za jejich spolupráci. My jsme se mnohokrát sešli. Snažili jsme se dospět k dohodě a k zlepšení návrhů. Chci poděkovat také za technickou podporu všem spolupracovníkům, což byla pro nás velká podpora, velké ulehčení, aby tento nový program Evropské spotřebitelské politiky na ochranu spotřebitelů skutečně mohl být detailním způsobem zpracován bylo podáno 213 pozměňovacích návrhů, které se týkaly eh, návrhu zprávy. Eh, vypracovali jsme 21 kompromisních pozměňovacích návrhů. Asi 90 podaných pozměňovacích návrhů tím bylo pokryto. A z toho odvozuji, že se nám podařilo díky této práci dosáhnout konsensu, pokud jde o nejdůležitější otázky. Budeme dále pracovat a ulehčí nám to práci, která se týká tohoto tématu ke kompromisním návrhům. Především se zde jednalo o nutnost, kterou zdůrazňujeme, o jakési osvětu v řadách spotřebitelů, kterou musíme zlepšit také, pokud jde o finanční hledisko je třeba všechno probírat transparentně, srovnatelně, srozumitelně. Chceme zajistit, aby bezpečnost, vysledatelnost a také původ eh, produktů, aby tyto všechny aspekty byly zaručeny. Musí to být všechno uděláno tak, aby spotřebitelé nemohli být eh, klamáni a vše je třeba zařadit do legislativního rámce s nezávislou poradenskou činností, e, tak, že tedy spotřebitelé tomu budou moci důvěřovat. Pokud jde o kompromisní návrhy, tak se zdůrazňuje nadále nutnost, aby praktiky, které jsou nekalé a které lze zneužít, e, byly zakázány. A je třeba chránit také ty spotřebitele, kteří byli oklamáni, pokud jde o, o spotřební zboží. Právě v důsledku hospodářské krize v posledních letech jsme viděli, že čím dál tím více vrstev obyvatelstva a spotřebitelů je krizí postiženo a to je tedy opravdu eh, důležité téma pro vás, na které se máte zaměřit v této politice na ochranu spotřebitelů. Eh, zvláště zranitelní spotřebitelé potřebují ochranu jak v dopravě, tak v energetických službách, v oblasti finančních služeb a také v oblasti nových informačních a komunikačních technologií. V kompromisních návrzích se dále jedná o právo na založení základního bankovního účtu, a je třeba také nabízet spolehlivé informace o finančních produktech. Krize, kterou jsem zmínil a která nadále trvá, vedla k tomu, že nesrovnalosti a nerovnosti mezi členskými státy a i uvnitř členských států stoupají. Ně, některé skupiny obyvatelstva jsou tím obzvláště postiženy a proto je třeba zdůraznit, že Evropská unie má také solidární a sociální rozměr, který je třeba posílit odškodnění a urovnání sporů musí probíhat efektivně, rychle a musí to být snadno přístupné. Komise je proto vyzvána, aby předložila návrh pro kolektivní žaloby, který by měl velice rychle vytvořit spolehlivý mechanismus. Na závěr chci ještě zdůraznit, že díky pozměňovacím návrhům eh, chceme postihnout také přeshraniční transakce, které by měly probíhat bezpečněji, především pokud jde o elektronický obchod. A na závěr jsme se také zabývali úlohou organizací na ochranu spotřebitelů. Tyto organizace musí být samozřejmě ve své důležité funkci podpořeny a dále je třeba zkontrolovat nové možnosti, aby tyto organizace na ochranu spotřebitelů mohly být podpořeny eh, v své práci. To byl stručně schrnutý obsah pozměňovacích návrhů. A nyní jsem k dispozici pro diskuzi se stínovými zpravodají a ostatními kolegy abychom mohli tuto diskuzi ještě prohloubit. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Paní stínové zpravodajové jsou tři. Mám tedy zde napsány tři a všichni dostanou postupně slovo. Za vše nejdříve bych chtěla poděkovat panu Spravodajovi, panu Ramonovi, za to, jak s námi úspěšně pracoval s námi stínovým zpravodajem. zohlednil naše názory a dosáhli jsme eh, vysokou míru schody Myslím, že se nám podařilo naplnit všechny body, které jsme měli za prioritní v rámci EPP. Máme tedy zde eh, pozměňovací návrhy, které můžeme podpořit. Zpráva se kriticky staví ke zprávě komise. Náš návrh obsahuje několik důležitých návrhů, zlepšit například bezpečnost eh, hospodářských transakcí spotřebitelů v Evropě. Doufáme, že komise zohlední tyto návrhy. A věříme, že tento signál, který vysíláme, budou vnímat nikoli pouze spotřebitele, ale také eh, podniky které budou muset eh, tyto přísnější pravidla naplňovat. Jsem přesvědčená o tom, že během několika týdnů se nám podaří získat eh, většinu pro tento návrh během hlasování. Určitě to bude společný výsledek, bude to tedy společný výdobytek a dovolte mi, abych závěr ještě poděkovala panu Harborovi, paní Rašul a paní Ril, tedy stínovým zpravodajům, kteří opravdu eh, se zasadili o to, aby tato, tento bod eh, dopadl úspěšně. Měli bychom také věnovat eh, pozornost a poděkovat našim zaměstnancům tohoto výboru, kteří eh, s tímto textem také strávili spoustu času. Moc krát děkuji. Dále, prosím. Děkuji, bylo to rychlejší, než jsem si myslela. Já bych chtěla poděkovat všem za spolupráci na tomto tématu. Myslím si, že ta práce a kompromisy byly nejen důležité, ale také úspěšné. Věřím také tomu, že na základě těchto kompromisních návrhů se nám podaří dosáhnout zde ve výboru většiny. A čím většina, větší většina, tím lepší, protože během hospodářské krize je důležité, abychom vysílali směrem ke spotřebitelům signál, že na jejich práva nezapomínáme. Děkuji. Moc krát děkuji Paní předsedající, já souhlasím s předřečníky. Určitě se nám podařilo udělat obrovský krok ku předu. Ve spolupráci s panem Spravodajem jsme více zaměřili tuto zprávu na to, aby spotřebitelé se opravdu dostali do popředí. Myslím si, že ty kompromisní pozměňovací návrhy a návrhy kolegů jdou správným směrem a chtěl bych tímto poděkovat panu Spravodajovi za to, že je zohledňoval. V tuto chvíli nemohu říci, že naše skupina jednohlasně podpoří všechny tyto návrhy, ale vzhledem k tomu, že jsme poměrně malá strana, tak to projde jako celek. Možná požádáme u některých hlasování o oddělené hlasování. Máme tedy tzv. split vote. Každopádně rád bych ještě se zaměřil na ten bod udůvodnění, který přišel z výboru pro dopravu. Je to o to zajímavější, že eh, výbor pro dopravu toto již schválil a implementuje se tam celá řada e, nových pravidel pro spotřebitele, tak mám pocit, že tento bod odůvodnění se dívá tak trochu zpětně, nikoliv ku předu. Každopádně, jestliže e, to chce výbor pro dopravu, tak bychom si na to nemuseli hnutně stěžovat, ale je to nejmenším pozoruhodné. Pokud je o kompromisní návrh 18, zde jde o kolaborativní spotřebu, collaborative consumption. Aby tedy komise se zabývala eh, takovými to aspekty, mohl byste nám možná přesně říci, co po komisi chceme? Nicméně ehm, přesto, eh, že mi v toto není zcela jasné, dovedu si představit, že to podpořím. Dále ještě kompromisnímu návrhu 10. Mně přijde, že toto je velmi preskriptivní, eh, že tedy zde nevznikají jakési obecné principy pro eh, obecnou eh, hromadnou nápravu, řekněme. To jsou tedy moje dvě připomínky. Myslím si, že ta zpráva je opravdu dobrá a já ji určitě podpořím. Ja, danke schön. Andere Shadows sind zurzeit nicht an. Děkuji, další stínové zpravodaje zde nemáme. Předtím ještě než dám slovo eh, komisi, zeptám se, zda se k tomu chce vyjádřit poslanci. Paduje zde tady velký souhlas, možná bychom mohli hlasovat už zítra, nebudu vás teď ale mást. Určitě budeme hlasovat až příští měsíc. Nyní má slovo tedy komise. Za komisi se hlásí eh, dva řečníci, pan Nikol a paní Manfredi. Prosím, máte slovo. Thank you, uh, very much. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. My obecně velice vítáme tyto kompromisní návrhy. Uh, To zvláště z toho důvodu, že se tam jasně vysvětluje vazba s, potřebit, s agendou pro spotřebitele. A zvláště protože je to reakce parlamentu na agendu pro spotřebitele, myslím si, že toto vyjasnění je velmi užitečné. Měl bych jeden takový menší komentář, nebo několik komentářů, já to projdu velice stručně. První komentář se týká bezpečnosti výrobků. V kompromisních návrzích, respektive v návrhu 3, je implicitně ehm, vytvořena vazba mezi autentičností a nebezpečností výrobku, ale podle našeho názoru se jedná o dvě odlišné věci. Na jedné straně máme padělané výrobky, na druhé straně nebezpečné výrobky. Někdy se to částečně překrývá, ale podle nás jsou to dva odlišné koncepty. Nicméně ten článek je naformulován obecně a podle mého názoru to tedy není velký problém. Mohli bychom tam spíše například odkázat na identifikaci výrobků, což je velice důležité v kontextu eh, dosledovatelnosti. Dále finanční služby. Pan zpravodaj zmiňoval odkaz na nezávislé poradenství. S tím nemáme žádný problém. Je to také v návrhu přeskumu směrnice MIFID, který předkládá komise. Měl bych jednu menší poznámku k informacím, které musí být podávány elektronicky a také jinými způsoby. Pokud, se, eh, pokud je o náš názor, měl by tam být buď nebo. Elektronicky nebo jinými um, prostředky. Myslím si, že není nutné vše zasílat elektronicky. To pouze tam, kde je nutné mít uh, neustálý přístup k těm informacím. Pokud je o e, iniciativu, která se týká bankovních účtů, my velice vítáme zprávu k této tématice. Možná, že by ale váš výbor chtěl odkázat, nebo mohl spíše odkázat na tři pilíře této iniciativy, protože jednak e, jde o přístup k bankovním účtům, ale potom je tam také otázka transparentnosti, a změny, switching. To jsou tři pilíře, které jsou pro spotřebiteli stejně důležité a vy tady vlastně vypichujete pouze jeden z těch tří aspektů. Pokud je o kolektivní žaloby, paní Manfredy, kolegyně, se k tomu asi vyjádří po mně, nebo něco k tomu dodá, ale celkově říkám, že tyto kompromisní návrhy komise velice vítá. Považujeme je za silnou podporu a také za pobídku eh, postupovat u agendy pro spotřebitele vpřed. V této souvislosti bych se také zmínil o samitu pro spotřebitele, který proběhl včera a předevčírem. Týkalo se to vykonávání, enforcement je to věc, která je možná ve zprávě, ale my si myslíme, že toto je vlastně klíčový pilíř, klíčová součást agendy pro spotřebitele a na summitu, kterého se zúčastnilo 450 účastníků. Na začátku týdne byla tam místo předsedkyně eh, Redingová, dále zástupci z ministerstev členských států, dále paní Kepartová další europoslanci. A my se domníváme, že účast ukázala, že se o problematiku eh, zajímají všechny instituce, stejně tak jako zúčastněné strany stakeholdři. Předávám slovo eh, paní Manfredy. Thank you very much, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Možná bych navázala na to, co zmiňoval právě před chvílí kolega. Ano, je pravda, že by možná byla příležitost, ale to ponecháme, ponecháme na rozhodnutí parlamentu, tedy příležitost eh, se trochu vyjádřit k tomu, o čem se jednalo včera na samitu pro spotřebitele. Jak nakládat s příklady nebo případy, které um, jsou zvláště relevantní pro EU jako celek. Možná jste zaznamenali, že v poslední době se hodně hovořilo o tom, jak postupovat uh, v případech, který zmiňovala uh, komisařka Redingová před ministry, tedy v případech, kdy jdeme nad rámec eh, platného konceptu přeshraničního, přeshraničního prvku, to znamená, jde o případy, které mají dopady na tisíce, někdy i miliony spotřebitelů na různých trzích. Zatím ještě nemáme závěry Kdybychom to sepsali černé na bílém, něco definitivního, potom dvoudenním summitu zatím nic takto definitivního nemáme, ale můžeme říci, že na tomto mají různé subjekty velký zájem. Začíná se o tom jednat také na úrovni ministerstev v členských státech a řeší se, co v takových situacích dělat. Pravděpodobně se to bude odrážet také v konzultaci o tom, jak pozměnit nařízení CVC a já bych navrhovala zapracovat eh, do dokumentu něco na toto téma. Je to věc, která postihuje vnitřní trh, zvláště digitální vnitřní trh a to bychom velice uvítali. Kromě toho si ceníme veškeré odvedené práce, jsme extrémně spokojení s dalším mm, zda s upřesněním návrhu, ke kterému došlo. Chtěla bych se připojit k panu Harbrovi eh, v tom smyslu, že by bylo dobré ještě vysvětlit, co znamená collaborative consumption, vysvětlit, co tento koncept znamená, ale kromě toho vás podporujeme a děkujeme za skvělou práci. Děkuji. Ja, danke schön. Děkuji za oba příspěvky a na závěr dávám slovo ještě jednou zpravodaj, možná ještě k tomu konkrétnímu časovému plánu. Mnohokrát děkuji. Já jsem pozorně naslouchal kolegům a zástupcům komise a těší mě podpora, kterou vyjádřili. Jak už bylo řečeno, to, čeho jsme dosáhli, to jsou plody společné práce a proto, když eh, tady hovořím o nějakém eh, blahopřání, tak mám na mysli všechny. Hovoříme také o pokroku, ale možná můžeme zmínit detailní otázky. Tento nový program na ochranu spotřebitelů v Evropě má na mysli především ochranu spotřebitelů, občanů a musí tuto ochranu zajistit. Musí také být podniknuty veškeré snahy, aby prav, práva a ochrana těchto práv byla zaručena v Evropě jak u spotřebitelů, tak i u podniků. Tady nejsou žádné spory. Pozměňovací návrhy z výboru pro dopravu byly prakticky plně zapracovány do kompromisních návrhů. Ochrana spotřebitelů v oblasti osobní přepravy je velice důležitá a odráží se také ve stanovisku výboru pro dopravu a také v té skutečnosti, že to máme zmíněno v našich pozměňovacích návrzích. Jedná se o ko-konzum. Tady bych vás chtěl vyzvat, k tomu, abyste si sami vyhledali informace. Já jsem to tak udělal a e, Vyslechl jsem si různé organizace, které se zabývají ochranou spotřebitelů a jak už bylo řečeno, jsou to určité druhy společného využívání a tento trend se posiluje a zrychluje mnozí spotřebitelé využívají určité zboží netradičním způsobem, a při, aby získali přístup ke zboží a ke službám. Jak už jsem řekl, je, jsou to formy spolupráce mezi spotřebiteli a společné využívání těchto možností. A já jsem toho názoru, že tato nová realita musí být zapracována do tohoto nového spotřebitelského programu. A na závěr chci znovu upozornit na to, jak jsou důležité přeshraniční transakce a jak důležité jsou nové technologie pro přeshraniční pra- produkci. To musí být také zapracováno do této agendy pro spotřebitele v Evropě. To je naše přítomnost a to je také naše budoucnost. V případě všech těch příspěvků, které v dnešní diskuzi zazněly, chci říci, že se i nadále budeme snažit o konsensus. A na závěr ještě možná něco k časovému plánu. 24 dubna se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích ve výboru. estaremos eh, en condiciones de votar eh, en... Pardon, pravděpodobně to bylo 25. dubna. A hlasování v plénu by se potom mohlo konat již v květnu. Aby tedy mohla být ta zpráva s konečnou platností schválená. Pokud jde o hlavní osy kompromisních pozměňovacích návrhů a návrhu zprávy, tak tady vlastně odpovídají pokynům komise, a já si myslím, že ze strany parlamentu máme pro všechny tyto čtyři směry, čtyři osy určitá eh, upřesnění v návrhu komise a to je vlastně naším úkolem jakožto poslanců Evropského parlamentu, abychom tento úkol splnili. Mnohokrát děkuji a nyní přecházíme k poslednímu bodu naši, nebo lépe řečeno eh, k posledním dvěma bodům našeho dnešního programu, která která jsou na e, tyto témata jsou vlastně stejná v obou bodech. E, vlastně tady máme asi tak 15 minut pro seznámení s tematikou a pak následně bude následovat diskuze s poslanci komise. Za komisi tady mám paní Sabine Likrenie. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem. Chtěla bych poděkovat za to, že jste nás pozvali na vaše zasedání a můžeme zde představit náš návrh týkající se revize, revize legislativy v souvislosti s zdravotnickými prostředky. V současné době existují tři směrnice, které upravují tento sektor. Je tak obecná směrnice a poté dvě specifické. Uh, Jedna z nich se týká zdravotnických prostředků eh, pro implantabilní pro aktivní implantáty a druhá směrnice se potom týká specifických kategorií eh, zařízení, konkrétně zařízení pro diagnostiku in vitro. Tento legislativní rámec stanovuje jednak za cíl zajistit eh, bezpečnost pro pacienty a uživatele těchto výrobků, dále zajistit volnou cirkulaci těchto zařízení na vnitřním trhu Což znamená, že cílem tedy je, aby cirkulovaly bezpečné produkty v rámci vnitřního trhu, ale pouze ty bezpečné tedy. Hlavní aspekty tohoto regulačního rámce jsou flexibilita, eh, vztah eh, efektivnost eh, a přínosy, dále při, to, aby byly příznivé pro malé střední podniky, které představují 80 celého sektoru a dále se zaměřují na inovaci a konkurenceschopnost. Proč budeme revidovat tento platný režim? Jednak jde o to, že tato eh, oblast se neustále vyvíjí, neustále se vyvíjí technologie a z toho důvodu je nutné se neustále přizpůsobovat vědeckému a technickému pokroku. Mimo jiné se podařilo konstatovat, eh, že existují některé slabiny ve fungování tohoto systému, což eh, ohrozilo bezpečnost pacientů a uživatelů. Dále jsme konstatovali, že neexistuje dostatečná transparentnost a navíc existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy při aplikaci právních předpisů. Kromě toho je také nutné zohlednit vývoj na mezinárodní úrovni a reagovat na očekávání občanů. Tyto události vedly k tomu, že komise 26. září minulého roku přijala několik eh, dokumentů. Jednak sem spadá sdělení pro radu, parlament, eh, Evropský hospodářský a sociální výbor a výbor regionů. A kromě toho ještě dvě, dva návrhy na řízení. To znamená, že ty tři směrnice nyní budou přeměněny eh, na dvě nařízení. Máme dva návrhy nařízení. A stejně tak jako u každého legislativního návrhu předcházela tomu eh, analýza dopadů. Tato analýza zmiňovala problémy, na které se podařilo narazit a zmiňují se tam také řešení, kterými by se mělo dosáhnout stanovených cílů. Eh, navrhovaná řešení byla srovnána. My jsme poté indikoval několik preferencí, nicméně rozhodnutí jsme ponechali na politickou úroveň. Tento dokument je v angličtině na naší internetové stránce a zhrnutí dokumentu je potom k dispozici ve všech jazycích. Problémy, které jsme identifikovali. Proběhly dvě veřejné konzultace a navázali jsme také několik kontaktů s různými stranami zúčastněnými a problémy jsou tedy následující. Jednak jsme konstatovali, že existují rozdíly mezi kontrolami prováděné eh, notifikovanými orgány, dále nedostatky při kontrole bezpečnosti poté, co je výrobek uveden na trh. Konkrétně jde o dozor, dohled nad trhem, dále Eh, regulatorní status výrobku je někdy problematické, problematický, kromě toho eh, neexistuje dostatečná transparentnost a možnost dosledovatelnosti. Dále jsme konstatovali nedostatky u externí expertízy a také nejsou jasně definovány povinnosti a odpovědnosti eh, hospodářských subjektů. Kromě toho existují také nedostatky při řízení regulačního systému, to tam všechno bylo zmíněno. Tyto problémy jsme zanalizovali a navrhli řešení, čímž jsme se snažili e, zajistit nebo dosáhnout splnění obecných cílů. Pokud je o ochranu, ochranu zdraví a bezpečnosti, jde nám o dobré fungování vnitřního trhu a podporování e, inovace a konkurenceschopnosti. Také byly naformulovány některé specifické cíle a ty mimochodem odpovídají jednotlivým problémům, které jsme zaznamenali a já jsem je před chvíli vysvětlovala. Problémy, které jsou společné všem zdravotnickým eh, prostředkům. Já jsem je před chvíli zmiňovala a jde o systémové problémy. Ty jsou obsaženy v první části um, analýzy dopadů. Kromě toho, tam jsou to potom ještě další dvě specifické kapitoly. V nich jsou uvedeny problémy vlastní e, zdravotnickým prostředkům s výjimkou diagnostických prostředků a v druhé kapitole jsou potom uvedeny problémy, které jsou specifické pro mm, ty diagnostické prostředky. Specifické um, otázky, specifické problémy, mm, tedy pro ty nediagnostické, se týkají nutnosti přizpůsobit eh, ustanovení eh, technologickému, vědeckému a regulačnímu vývoji a také eh, se musím zaměřit na klinické hodnocení. Pokud je o IVD, diagnostické zařízení. Tady jsme také konstatovali několik specifických problémů. Jednak jde o problém rozsahu působnosti legislativy, dále klasifikaci a postupy hodnocení konformity. Stejně tak je nutné přizpůsobit se technickému vývoji. Všechny možnosti, které se navrhují, eh, které by měly řešit problémy, byly proskoumány, vyhodnoceny a my jsme tam zmínili um, možnosti, které preferujeme my. Je to uvedeno v textu, který máte k dispozici před sebou. Poté, co bude, respektive poté, co byla dokončena analýza dopadů, došlo k událostem, které znáte, a aféra PIP nás vedla k tomu, že jsme navrhli eh, takzvané stres testy, abychom zajistili, že legislativa bude dostatečně robustní a umožní co nejrychleji identifikovat eh, výskyt podobných situací. Obecně Naše návrhy prošly tím testováním, myslíme si, že jsme zvolili vhodná řešení, ale dodali jsme do toho ještě několik aspektů. Jednak jde o fungování eh, notifikovaných orgánů. Dále hovoříme o kartě, v rámci které se budou identifikovat implantáty a také bude nutné, aby ve společnosti, kde se implantáty vyrábějí, byla nějaká osoba odpovědná za Eh, splnění regulačního rámce, tak jak je tomu například u farmaceutické oblasti. Nyní konkrétně k návrhu. Navrhované změny spadají do následujících kategorií, jich celkem pět. Rozsah působnosti obou nařízení, dále povinnosti eh, platící pro výrobky předtím, než jsou uvedeny na trh, dále pro výrobky nebo povinnosti platící poté, co jsou výrobky uvedeny na trh, dále transparentnost a řízení systému. Nejprve rozsah působnosti směrnice. Eh, původní rozsah působnosti byl rozšířen a nyní se navrhuje, aby sem spadaly také zdravotnické prostředky vyráběné například za použití eh, neživotaschopné, tkáně, neživotaschopné lidské tkáně, dále některé invazivní implantáty, které všem nemají zdravotnický cíl, ale spíše estetický cíl, ale jsou podobné mm, zdravotnickým prostředkům, pokud je o jejich charakteristiku a rizika. To jsme tam teda tedy dodali, aby to také spadalo do rozsahu působnosti. Dále opětovné e, využití prostředků k jedinému použití. Tady jsme zohlednili výsledky jedné studie, která byla provedena na, na evropské úrovni. Dále pokud je o diagnostické zařízení, tady upřesňujeme několik aspektů, tak aby jasně vyplývalo, že sem spadají také genetické testy, které umožňují diagnostikovat eh, predispozice pro nějakou nemoc nebo stav. Dále eh, by se měly, měla spadat také doprovodná diagnostika, poté testy eh, vyráběné in-house, ty již také spadají do nařízení a vztahují se na ně konkrétní, konkrétní pravidla podle toho, s jakým rizikem souvisejí. A kromě toho sem také budou spadat eh, zařízení, které se nabízí eh, na dálku osobě usazené v rámci EU, to znamená diagnostické služby na dálku. Několik aspektů bylo v dokumentu pozměněno, konkrétně jde o pravidla pro klasifikaci. U zdravotnických prostředků byla, eh, byly právní předpisy pozměněny tak, abychom zohlednili zkušenosti vědecký a technický pokrok a také rozvoj, ke kterému došlo na mezinárodní úrovni. U diagnostických prostředků jsme podstatně pozměnili pravidla pro klasifikace. Nemáme totiž e, systém seznamů, ale tříd. Máme celkem čtyři třídy a dopadem je to, že větší procento eh, diagnostických prostředků, které v minulosti mm, podléhaly pouze jednotné kontrole, bude nyní podléhat eh, četnějším kontrolám také ze strany notifikovaných organismů. My nyní máme tedy ty notifikované organi- orgány a navrhujeme vytvořit podrobnější a přísnější kritéria. Ty budou muset notifikované orgány splňovat. Také navrhujeme vytvořit jednotné postupy pro jejich jmenování a monitorování a tyto orgány by také měly eh, podléhat společnému auditu, který bude proveden zástupci různých členských států a komise. Fungování těchto organismů se také posiluje, a to konkrétně prostřednictvím povinnosti provádět neohlášené audity u výrobců. Dále musí probíhat rotace personálu a také je nutné, aby národní výbory měly možnost kontrolovat eh, některé aspekty a fungování těchto orgánů předtím, než budou vydány certifikáty, zvláště u vysoce rizikových výrobků. Dále navrhujeme určitá zlepšení v oblasti klinických zkoušek, klinického hodnocení. Navrhujeme posílení povinností v této e, oblasti předtím, než jsou výrobky uvedeny na trh a také navrhujeme kontrolu poté, co jsou výrobky uvedeny na trh. Zavádíme přísnější předpisy při klinických e, zkouškách a také zavádíme koordinaci, pokud e, takovéto zkoušení proběhne v více členských státech najednou. Poté, co jsou výrobky uvedeny na trh, máme přísnější nyní, nebo posílili jsme eh, pravidla pro dozor. Navrhuje se například centralizované podávání zpráv, posílená koordinace mezi členskými státy, analýza trendů, možnost reagovat eh, prostřednictvím opatření přijatých na úrovni EU a také silnější zapojení personálu, které působí v oblasti zdravotnictví. Dále čtvrté téma, které bylo také um, předmětem revize, je transparentnost. My jsme se touto otázkou zabývali a navrhujeme centrální registrační systém pro zařízení a operátory. Také zavádíme nově, že by vysoce rizikové zařízení měly být, um, měl by se zveřejnit jejich bezpečnostní aspekty. Také zavádíme systém dosledovatelnosti, který bude založen na jednotném identifikátoru. A dále identifikační karta pro implantáty, to je také věc, která nově doplňuje tuto otázku transparentnosti. A nakonec poslední téma, kterému jsme se věnovali, řízení. Návrh předpokládá, že bude vytvořena koordinační skupina pro zdravotnické prostředky, tato skupina expertů bude mít za, za úkol e, zajistit jednotný výklad obou nařízení, přičemž k dispozici bude eh, logistický, technický, logistická, technická i vědecká podpora, to bude dodávat komise. A nakonec přístup k strukturované vědecké expertíze. Toto se zavádí prostřednictvím evropských referenčních laboratoří. Ty budou vydávat vědecké poradenství a názory a také budou e, poskytovat technickou podporu e, komisi, členským státům a notifikovaným orgánům. Děkuji. Ja, vielen Dank an die Srdečně děkuji komisi a nyní tedy následuje kolečko zpravodajů. Ano, vidím, vidím vás. Prosím, paní Péra. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Já bych chtěla nejprve přivítat eh, velice rozsáhlou práci, kterou odvedla komise předtím, než vytvořila tento text. Komise sama upozorňovala na několik problémů, které souvisí se zdravotnickými prostředky, ty se totiž neustále vyvíjí. Komise například eh, zmiňovala, že dochází k různému výkladu eh, regulačního rámce na úrovni EU, také k nedostatečnému dozoru nad trhem, eh, neexistuje dostatečná harmonizace povinností, které mají notifikované orgány. To jsme všichni zaznamenali a víme, že to vedlo k určitým skandálům, které potom velice negativně ovlivnily důvěru evropských spotřebitelů. Důležité tedy je, aby došlo k revizi regulačního rámce. Na rozdíl od Spojených států, kde existuje jediná agentura a eh, působí na celém území Spojených států, my máme v eh, Evropě téměř 80 notifikovaných orgánů, které mohou povolovat eh, to, aby nějaký výrobek cirkuloval v všech 27 členských státech. My se tedy musíme snažit zajistit eh, jednotnost kontrol v rámci celé EU a konkrétně například eh, zajištění bezpečnosti a kvality výrobků, které cirkulují v EU. Nové nařízení obsahuje celý eh, cyklus životnosti zařízení, klinické hodnocení, schvalování konformity, označení CE, dále dohled, poté co jsou výrobky uvedeny na trh a audit notifikovaných orgánů a to až po e, případně zákaz komercializace. Já bych se vrátila k několika aspektům textu. Nejprve rozsah působnosti nového nařízení. Jsem spokojená s tím, že eh, například no, estetické výrobky, které mají podobné vlastnosti jako zdravotnické prostředky a mohou být opravdu problematické z hlediska veřejného zdraví, tedy že toto bylo také nově do textu zapracováno. Nicméně jejich eh, zapracování do směrnice zdravotnických, eh, do konceptu zdravotnických prostředků eh, se mi nejeví jako koherentní. Myslíme si, že tyto výrobky nejsou zdravotnickými prostředky. Dále výrobky v příloze jsou problematické. Bude to problematické v souvislosti s řízením, aktualizací a také to povede k problémům, které se budou týkat toho, zda je seznam vyčerpávající, zda tam jsou uvedeny všechny výrobky existující na trhu. Myslím si, že ty estetické prostředky nebo prostředky eh, nemající nějaký zdravotnický cíl by ale měly spadat do nového nařízení. Pokud je o povinnosti hospodářských subjektů, jsem spokojena s tím, že byly e, vytvořeny nové povinnosti pro subjekty, které se týkají kvality, dohledu a uvádění na trh. Po nedávném skandálu si myslím, že je nezbytné posílit eh, pozici eh, spotřebitelů nebo pacientů v případě, že dojde k nějaké škodě. Jak můžeme zajistit právo na úplné odškodění v případě že pacient eh, utrpí škodu. Možná bychom mohli do dokumentu zakotvit povinnost, aby výrobce eh, byl pojištěn, tak jak je to v některých členských státech již nyní. Měli bychom se nad tím zamyslet. Další věc, otázka odpovědnosti, kterou mají eh, subjekty a týká se to dohledu. Na to bychom také měli nahlížet v kontextu specifičnosti zdravotnických prostředků. Dohled například spočívá v tom, že dovozce uh, musí přijmout nějaké korektivní kroky, pokud je to nutné, a pokud bude existovat několik dovozců, myslím, že by bylo dobré, aby výrobce nebo jeho zástupce uh, měl všechny tyto povinnosti, to znamená uh, splňování všech předpisů a dovozce by potom výrobek pouze uváděl na trh. Pokud je o otázku opětovného použití eh, prostředků, které byly původně určeny k jedinému použití, to se také navrhuje nově v dokumentu v článku 15. Nejprve jediné použití. Výrobce Eh, nebo existuje takováto povinnost a tím se výrazně omezuje možnost opětovného použití. Někteří toho litují, nicméně výrobci eh, často otázku zneužívají a já si myslím, že tady bychom měli postupovat přísně. U zdravotnických prostředků ke kritickému použití pouze opětovné využití, které bude bezpečné a bude to podpořené nedávnými vědeckými údaji. Já musím říci, že toto znění se mi jeví jako poněkud vágní. Měla bych jednu otázku na komisi. Je možné, eh, že by komise přijala společné technické normy nebo společné technické podrobnosti. Zajímalo by mne, jak komise bude rozhodovat, eh, zda jsou normy dostatečné a možná nám komise říci, proč si myslí, že takovýto postup je užitečný k notifikovaným orgánům. Jeden z problémů, jak už zaznělo, je to, že výrobce v současné době má možnost si vybrat eh, certifikační orgán a to eh, jeden z těch 78 existujících. Může ovšem vyvstat otázka mm, nezávislosti, nestranosti a také kvality mm, prováděných kontrol. Kromě toho hranice mezi certifikací a doporučením není úplně jasná. Další otázka se týká expertízy notifikovaných organismů, které budou eh, certifikovat ty nejrizikovější zařízení. Problém souvisí ehm, se schopností těchto orgánů vést opravdové klinické studie. Já myslím, že notifikované orgány, které budou provádět eh, klinické studie u citlivých zdravotnických prostředků musí mít eh, určité zkušenosti. A důležité je, aby tyto zkušenosti nebo expertízy eh, byly potvrzeny nezávisle, pokud chceme, aby byla zajištěna nestranost. Dále k otázce klasifikace. Zdravotnické prostředky, které respektive některé zdravotnické prostředky budou automaticky eh, zapracovány do kategorie 3. A já bych chtěla, aby byly co nejvíce eh, regulovány prostředky, které spadají do takzvaného borderline. Zaznamenali jsme totiž situace, kdy si někteří, ehm, některé subjekty schválně vybírali eh, to, do jaké kategorie budou prostředky spadat, aby se mohly vyhnout eh, některým, některým eh, povinnostem. Návrh nařízení nyní harmonizuje eh, nebo navrhuje harmonizovat požadav. To znamená, že určité prostředky budou systematicky spadat do kategorie 3, pokud mají být považovány za zdravotnické prostředky. Já si myslím, že tam bude tím pádem ale spadat příliš mnoho prostředků a neměli bychom zvážit pozměnění těch předpisů, které se týkají klasifikace. Já myslím, že komise by se na to měla zaměřit a případně klasifikovat jednotlivé produkty případ od případu. Pokud jde o schvalování konformity, tady se dostáváme k nejvíce problematické části textu. Jak zaznělo, může dostat, může, bo toto je velice problematická otázka, kontrolní mechanismy, tak jak to komise popisuje eh, v článku 44, mělo by být, eh, měly by, měla by být zajištěna jednotnost nebo uniformita kontrol, ale my si myslíme, že to je nevyhovující. Pro některé asociace pacientů nebo eh, spotřebitelů nejsou tato ustanovení dostatečně závazná. Například se to nebude týkat eh, žádostí o doplnění nebo obnovení již existujících certifikátů. Navíc eh, jsou tam zaváděny pouze možnosti a nepovinnosti. Poté tam není jasně definována otázka selekce, to může být sporné. Nebo může to být eh, předmětem sporu u výrobců, kteří se budou tím pádem eh, považovat za postižené. A nakonec hodnocení koordinační skupiny nebude závazné. Stejně tak eh, jako ustanovení, ke kterému se skupina vyjádří negativně, tedy i takovéto výrobky mohou být uvedeny na trh. Navíc se možná budou prodlužovat lhuty a tím pádem to bude bránit inovaci malých a středních podniků. Malé a střední podniky tady nemají, dostate, nemají stanoveny dostatečné záruky. Myslím, že bychom se měli snažit eh, nalézt nějaký pragmatický přístup. Na jedné straně mohu to dokončit. Ještě mm, bych mluvila asi tak dvě minuty. Takže my musíme reagovat na žádost pacientů, kteří by chtěli eh, veřejnou kontrolu zdravotnických prostředků, zdravotnických výrobků a na druhé straně musíme nalézt eh, užitečná řešení, tak abychom zajistili fungování existujícího modelu. Pokud je o klinické zkoušky, k tomu bych se také stručně vyjádřila, platná legislativa totiž nebyla dostatečně pochopená správně uplatňována. Zatím uh, se dají předpisy obcházet a výrobci žádají o ekvivalentnost uh, platného dokumentu. Takže já si opravdu myslím, že je nutné, aby v rámci návrhu eh, nařízení bylo možné používat eh, klinické zkoušky tak, jak je to nyní, nebo jak se to týká všech eh, prostředků spadující do kategorie 3. A otázka musí být také upřesněna otázka metodiky. A dohled což je tedy um, sledování výrobku po té, co jsou uvedeny na trh. Důležité je, já už končím. Už jsem u konce svého příspěvku, pouze na závěr jsem se chtěla vyjádřit k otázce dohledu. Po té, co jsou um, <clears throat> výrobky uvedeny na trh, myslím si, že tady je návrh dokumentu inovativní. A diagnostické prostředky, k tomu jsem neměla možnost se vyjádřit. Buď budu pokračovat a vyjádřím se k těm uh, e, zařízením i vitro, anebo mám, nebo mám ukončit svůj příspěvek. Co Bylo by velice příjemné, kdybyste teď udělala přestávku, protože tady mám celou řadu kolegů přihlášených do diskuze, kteří to také chtějí vyjádřit. A kromě toho máme ještě, nebo budeme mít ještě minimálně dvakrát možnost hovořit o tomto velice důležitém tématu tady v našem výboru. Takže teď bych chtěla nejprve dát slovo ostatním stínovým zpravodajům a kolegům, kteří se přihlásili do diskuze. První je kolega z, z, od sociálních demokratů a socialistů. Prosím. Obrigado, cara Presidente, em exercício. Eh, eu queria começar por eh, saudar. Eh, paní předsedající, dovolte mi, abych začal tím, že pogratuluji paní zpravodajce k tomu, že se jí podařilo opravdu vytvořit ucelený materiál, ze kterého nyní máme legislativní návrh. Moc krát děkuji. Nora. Chtěl bych také poděkovat komisi za velmi účinnou prezentaci a vysvětlení. Obecně řečeno se tyto připomínky nevztahují pouze k tomuto legislativnímu návrhu, ale také k těm ustanovením týkajících se prostředků in vitro. Nebudu tedy opakovat eh, to samé k těmto dvěma zprávám. Nedávný skandál upoutal pozornost nás všech a také v odborném žurnálu byly zveřejněny loni v lednu rozdíly mezi tím, jak se s IVD zachází ve Spojených státech a v Evropě tedy in vitro diagnostics nebo zdravotnickými prostředky in vitro. My nyní tak trochu máme pocit, že ve skutečnosti mluvíme o lécích, ve skutečnosti mluvíme o zdravotnických prostředcích. A to jsou dva e, výrobky nebo typy výrobků, které se od sebe velmi odlišují. To, co máme my v 27 členských státech, se velmi liší od toho, co funguje ve Spojených státech v současné chvíli. A nezapomeňme na to, že zde neřešíme otázku lékařských přípravků. Myslím si, že ta notifikace je dobrý přístup. Slabou stránkou je právě to rozdělení, respektive kompetence, které jsou v jednotlivých orgánech členských států. Nyní je mnohem složitější zřídit veřejný orgán, který by v této oblasti byl schopen efektivně provádět regulaci. Mluvím zejména za svoji eh, zemi. My máme takovýto systém, ale je zcela neefektivní. Potřebovali bychom opravdu eh, specializovaný orgán, který by se zabýval těmi oznámenými eh, nebo notifikovanými prostředky. Pokud jde o eh, schválení před eh, uvedením na trh, myslím si, že takováto, takovéto schválení by nemělo být eh, příliš zatěžující. Ano, musíme být nároční, ale neměli bychom náhodou udělat tak, že bychom měli jeden postup, který by se vztahoval na všechny kategorie prostředků nebo výrobků? Nemyslíme si, že je nutné zavádět břemena nad rámec toho, co je opravdu nutné. Souhlasím ale také s tím, co říkala komise tedy, že jestli někde musíme zásadně investovat, tak je to v té fázi po uvedení na trh. Potřebujeme tedy doprovodné mechanismy, které budou přísné, informační mechanismy musí být zcela v provozu a mezi členskými státy musí eh, bez problémů fungovat komunikace. Není možné provádět klinické, texty, text, pardon, klinické testy, jaké se provádí na lékařské přípravky, také u zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky a lékařské přípravky jsou prostě dvě odlišné skupiny. Bylo by opravdu obtížné, kdybychom chtěli klinické testování pro zdravotnické prostředky zavést. Tam, kde to ovšem možné je, tam by to provést, provedeno být mělo. Musíme se také, jak jsem říkal, více zaměřit na tu eh, fázi po uvedení na trh, zejména tady ve schromažďování informací, v oblasti schromažďování informací, které jsou k dispozici členským státům. Někdy se s tím pracuje opravdu velmi obtížně, je to velmi obtížně srovnatelné. Myslíme si také, že je potřeba zaměřit se na ta ustanovení, která byla v tom původním návrhu nebo původní legislativě a nefungovala. Nemá cenu, aby nefunkční ustanovení byla bezhlavě předírána do eh, nového návrhu. V neposlední řadě bych byl rád, kdybychom se také mohli zaměřit na zprávu a řízení, tedy takzvané governance. To může být buď centralizované nebo decentralizované. Ve Spojeném království máme um, nebo ve Spojeném království je decentralizovaný systém, pardon, centralizovaný systém a některé lékařské agentury prostě do toho nechtějí příliš zasahovat, protože spoustu těch věcí je svým způsobem novátorskými věcmi. Je tedy potřeba vytvořit jakýsi národní korpus expertízy v této oblasti. Evropská agentura pro eh, léčiva se zabývá trochu jinými záležitostmi, tedy lékařskými přípravky nebo léčivě zejména. Zdravotnické prostředky z tohoto hlediska nemohou být jednoduše začleněny pod tuto agenturu nebo být vytvořena agentura na národní či evropské úrovni, která by sloužila stejně. Každopádně chtělo by to mít centrální nebo centralizovanou skupinu expertů. Možná za deset let dostaneme dospějeme k závěru, že potřebujeme Evropskou agenturu, ale v současné chvíli na to určitě není správná doba. Důležité také, aby eh, komise zapojila do tohoto procesu všechny zainteresované strany. Nejde pouze o informace eh, na straně poptávky nebo na straně dodávky, ale také potřebujeme informace směřovat směrem k regulačním orgánům. U zdravotnických prostředků se také určitě hodně eh, jedná o balení eh, dohledatelnost nebo vystopovatelnost každého jednotlivého prostředku. Děkuji. Mám tady ještě paní Parvanovou. Nebo budete hovořit vy? Děkuji paní panovaná, pano, pa, panová je ve výboru Envy, proto tady nemůže být, proto mi dovolte jenom jednu otázku směrem na komisi. Rozlišujeme mezi evropským a americkým systémem kontroly eh, výrobků Vím, že se hodně diskutovalo o těch problematických kloubních náhradách, nebo nejen kloubních, ale obecně náhradách. A já se ptám, eh, jak by to tedy fungovalo v tom druhém systému. Děkuji. Dankeschön, Frau. Děkuji, paní Rühle za zelené. Já jsem se přihlásila jenom proto, protože na jedné straně opravdu ta spravodajka a její znalosti na mě udělali velký ojem. Na druhé straně mám obavy, že tady dostaneme zprávu, která povede v zásadě k zdvojnásobení zátěže, což by mě zajímalo, co je vlastně specifickým podílem tohoto eh, výboru pro vnitřní trh, protože ty záležitosti, které byly už jednou projednány, by tady neměly být probírány znovu slovo. Naše skupina bude trvat na tom, abychom měli tady jasné oddělení a přesně definováno, co má tento výbor jasně dělat a abychom nedělali nějakou práci dvakrát. Děkuji. Teď tady už nemám nikoho dalšího, kdo by se přihlásil do diskuze e, za jednotlivé frakce a teď samozřejmě pan Fox se hlásí. Prosím. not on your list, but... Já jsem stínovým zpravodajem za ECR, nevím, proč nejsem na vašem seznamu uh, stínových zpravodajů. Každopádně je to možná pro vás příjemné překvapení. Paní předsedající, samozřejmě ty obavy ohledně bezpečnosti při Eh, u zdravotnických prostředků jsou zcela relevantní, zejména po tom skandálu s prsními implantáty a eh, kloubními náhradami. Podle stávajícího systému eh, není nejsou stávající opatření dostatečné. Máme notifikované osoby a tak dále. Druhý možností by byla centralizovaná Evropská agentura. Já si myslím, že toto pro zdravotnické prostředky není relevantní přístup, protože by to bylo pomalejší a dražší a tudíž by spotřebitelé k novým výdobytkům měli pomalejší přístup. Potřebujeme centralizovat před, eh, eh kontrolu eh, prostředků před uvedením na trh a také zlepšit dohled nad trhem, abychom vytvořili dynamický, eh, rychle se eh, pohybující eh, systém. Určitě potřebujeme databáze, které umožní lepší koordinaci mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně regulačních úřadů a výrobců. Chtěl bych tímto poděkovat ostatním stínovým zpravodajům a chtěl bych také poděkovat paní zpravodajce a tímto končím, protože nemáme příliš času, jak víme. Děkuji. Jsou zde ještě další dvě eh, eh, žádosti o slovo. Olga a potom pan Šváb. Děkuji mnohokrát. Eh, já bych chtěla poděkovat tedy za představení návrhu i za eh, stanovisko zpravodajky. Ehm, mám v podstatě dvě, dvě poznámky. Eh, myslím, že jedním z těch základních problémů, a byla tady o tom také zmínka, je dohledatelnost těch zdravotních prostředků, protože členské státy velice často nejsou schopny stanovit, jaké výrobky a v jaké množství jsou distribuovány a ani nemají často kompletní informace o těch distributorech těchto výrobků. A já bych měla v podstatě dotaz na komisi, protože víme, že vnitřní trh je skutečně zaplaven výrobky ze třetích zemí bez jasného původu. A jsou-li tedy výrobky uvedeny na trh výrobcem, který originální eh, výrobek pouze přebalí a opatří je novým názvem a pod svým jménem jej vydává za svůj, vyvolává se tím vlastně dojem, že výrobek byl vyroben v některém členském státě EU. Spotřebitel samozřejmě potom nemá možnost se kvalifikovaně rozhodnout eh, takže toto je určitě problém u zdravotnických prostředků, které jsou určeny hlavně pro laickou veřejnost. Eh, tak bych se chtěla zeptat, do jaké míry toto řeší eh, nový návrh komise, nebo jestli vidí komise nějaký způsob řešení tohoto problému. Děkuji. Ano, Paní předsedkyně, já budu stručný, protože jsem vlastně poslední. Hovoříme tady o Impact Commission a musíme se na to soustředit. Já tedy eh, chci nejprve říci, že musíme postupovat proti zneužívání a proti podvodům, ale nové nařízení nám v tomto směru nepomůže. Když si vzpomeneme například na ty strašné skandály s prsními implantáty, musíme eh, tady docílit zlepšení. Eh, tady se hovořilo také o nařízení. To znamená, že všechny členské státy budou nuceny realizovat pravidla tak, jak jsou stanovena v nařízení. A já si myslím, že je tady celá řada bodů, kterou, kterou také zmínila paní zpravodajka Bera, především dozor nad trhem. Vy to jste zmínila, paní předsedkyně, také v jiné souvislosti. E, tento dozor nad trhem musí být posílen. Je třeba také navštěvovat továrny a odebírat vzorky. A já doufám, že tento systém posílíme a nikoliv, že to povede k vyšší byrokratické zátěži a bychom eh, pacientům eh, rychleji zprostředkovali přístup k inovativním produktům. Děkuji. Otázky na komisi. Chcete komise teď odpovědět eh, na některé zmíněné dotazy? Ano, děkuji paní předsedkyně, velice rychle. Abych odpověděla na otázku, která se týkala srovnání s americkým systémem. Byly provedeny eh, studie, které podporovaly obě strany, jednak ten americký, ale také evropský systém a z toho důvodu je velice obtížné říci, zda jeden z těch dvou systémů je bezpečnější než druhý. I když ehm, obecně řečeno můžeme říci, že jsou ekvivalentní. Jisté ale je, že evropský systém více podporuje inova, inovace, protože um, díky němu je, rychl, je uh, možné rychleji uvádět nové produkty na trh. Samozřejmě je nutné, aby byl systém v některých aspektech vylepšen, tedy tam, kde jsem to před chvílí vysvětlovala. Dále k otázce předběžných eh, autorizací a systému evropského dohledu nebo evropského sledování. Právě z důvodu diverzity produktů a nákladů a také lhůt a nutných prostředků jsme tak daleko nešli, ale zavedli jsme to právo dohledu, což je uvedeno v článku 44 a cílem tady je na jedné straně umožnit zjistit, které inovativní produkty se dostávají na trh, to je za prvé, potom za druhé u některých eh, produktů kontrolovat činnost odváděnou notifikovanými orgány, zvláště hodnotit nebo kontrolovat eh, klinické zkoušky. Jednak eh, na úrovni tedy těch notifikovaných orgánů a také pokud je o požadavky. A také by mělo být možné v konkrétních případech stanovit povinné předpisy, například pro klinické zkoušky konkrétních výrobků, což v současné době možné není. Pokud je o neohlášené audity, což tady zaznělo, to je velice důležitá věc. To jsme e, vyvodili jako nutnost, poté co propukla aféra PIP a nyní tedy budou takovéto kontroly povinné pro notifikované orgány. Notifikované orgány budou provádět takové kontroly nejenom přímo v továrnách, ale také na trhu a v takovém případě je bude doprovázet také zástupce z národního orgánu, který bude například odebírat vzorky při kontrole trhu, což eh, právě neproběhlo při aféře PIP. A nakonec k otázce do, dohledatelnosti. To je podle nás také velice důležitá věc. Budeme postupně zavádět systém zajišťující dohledatelnost, zvláště u těch eh, vysoce rizikových výrobků, což by nám umožnilo dohledat výrobky od eh, začátku, od té doby, co byly vyrobeny, ať už v Evropě nebo ve třetí země, až po eh, konec, až po mm, nemocnici nebo případně pacienta. Děkuji. Ja, danke schön. Zum Abschluss die Berichterstatterin. Na závěr paní zpravodajka. Eh, moje otázka na vás. Toto téma je opravdu velice sledované ve veřejnosti s velkým zájmem a ukazuje se, jak je to také důležité a možná také eh, výbor pro životní prostředí a další by se k tomu mohli vyjádřit. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o vaši konkrétní otázku, my jsme se účastnili slyšení, které uspořádal výbor Envy. A pokud by kolegové z IMKA měli zájem eh, o to si znovu vystupující vyslechnout, samozřejmě to možné je, ale já si myslím, že mm, výbor Envy toto už zorganizoval jednou, takže by to možná stačilo, ale každopádně já jsem tady otevřená. Nahlížím na to otevřeně. Um, A ráda bych se ještě vrátila k jedné věci a možná tak vlastně ukončila svůj předchozí příspěvek. Je jasné, že v současné době existuje regulace, která funguje, umožňuje, ehm, aby se nově, nejnovější výrobky dostaly co nejrychleji k pacientům. Je to tedy regulace, která umožňuje jednoduše uvádět nové výrobky na trh. Nicméně víme, že tento regulační rámec má určitá omezení. Víme také, k čemu došlo. Konkrétně ve Francii tam byl um, velice důležitý skandál s prsními implantáty. Co se tedy jeví v tomto kontextu jako nutné? Kromě klinických zkoušek a klinického hodnocení, předtím, než je výrobek uveden na trh, a je, t- je samozřejmě také nutné zvýšit dohled po té, co je výrobek eh, uveden na trh, tak, abychom zabránili nebo vyhnuli se nějakým nečekaným eh, a závažným dopadům na zdraví. Otázka inspekcí je také velice důležitá, protože například u těch prsních eh, implantátů se podařilo odhalit tento podvod právě díky takové neohlášené kontrole. Abych odpověděla kolegyni k rozdělení odpovědností mezi výbory Envy a IMCO. My jsme chtěli být společně s výborem Envy odpovědní za tento text. Chtěli jsme si rozdělit vytvoření jednotlivých článků. Na konferenci předsedů se nám nepodařilo získat článek 50. Dostali jsme článek 49 plus a to by nám mělo umožnit eh, vytvořit stanovisko pro výbor Envy. A stanovisko se bude týkat obecně celé regulace. To znamená, že nakonec nebyly rozděleny jednotlivé články. My budeme mít možnost vytvořit stanovisko ke všem článkům a eh, článek 49 plus nám umožňuje jít nad rámec pouhého stanoviska. Budeme se moci účastnit diskuzí během trialogu. To jsem chtěla poznamenat. A samozřejmě budeme mít možnost se k otázce ještě vrátit, pokud si to přejete. Budeme takto mm, postupovat, můžeme zorganizovat slyšení, paní předsedkyně, pokud si kolegové přejí k této problematice získat ještě další informace nebo vyjasnění. Je pravda, že ten text je velice technický a také e, náročný. Děkuji. Děkuji, paní Bera. Chci ještě zmínit časový plán. 3. dubna budeme mít návrh v překladu k dispozici a 25. dubna budeme tady ve výboru podrobně diskutovat a 6. květen bude lhůta pro podání pozveden, eh, pozměňovacích návrhů a potom se bude hlasovat asi 29. května a kompromisy, o těch se bude diskutovat 12. června a hlasovat se bude 18. června. Takže máme dost času, všechno ostatní mohou probrat koordinátoři a já teď končím dalším veřejnou schůzi. Děkuji.